prosím o omluvu. Zápisy z včerejšího zasedání a přijaté texty jsou k dispozici. Má někdo nějakou námitku? Ne. Tímto je zápis schválen. Jako další bod